Eh, buenos días, colegas. Abrimos. Kolegové, začneme. Zahájíme schůzi a bod eh, číslo jedna, to je prohlášení komise o eh, dodržování národních mechanismů v oblasti stanování mest a důchodu zde máme pana komisaře Johannese Hána, kterému okamžitě dáme slovo a zároveň ho chci přivítat. Vítejte, pane komisaři, zde v parlamentu a na této rozpravě. Máte slovo, abyste nám představil prohlášení, respektive tedy sdělení komise. Děkuji. Děkuji.